Tady mi bylo sděleno, že tady je poznámka k jednacímu řádu. Prosím. Pane Schulz, pane předsedo, pro nás je to tak, že my jsme přesvědčeni, že bychom měli o návrzích um, na, ty před, na ty přechodné členy hlasovat jednotlivě, nikoli an blok proč je to důležité? Moje frakce je v první linii přesvědčena o tom, že nemá příliš smysl na tři měsíce jmenovat nové komisaře, pokud přesto dojde k tomu jmenování. Když uh, komisař Ettinger Eh, který zastává toho, toto stanovisko, to nemohl prosadit, tak, tak by bylo důležité, abychom po včerejších slyšeních diferencovaně se mohli vyjádřit k jednotlivým kandidátům. A my každopádně nechceme paušálně hlasovat proti všem, pokud bychom mohli hlasovat diferencovaně, protože výsledky slyšení byly rozdílné podle našeho názoru. Mm, především k a jsme došli k negativnímu výsledku. Takže prosím, eh, ten aby došlo k, jedno, k hlasování jednotlivě, protože jinak to budeme považovat za úplně zbytečné a plítvání penězi a budeme muset hlasovat proti, nebo se v nejlepším případě budeme moci, muset zdržet. pane Fox, Pane jste se hlásil o slovo, pan Fox? Napřed, no prosím, poslouchejte. Je to k tomuto bodu, nebo máte něco jiného? Uh, e Děkuji, pane předsedo. Frakce e KR podporuje návrh zelených. Je velmi důležité, aby každý kandidát byl eh, posuzován podle, své, podle svých kompetencí. Jeden Jednoho kandidáta nemůžeme přijmout a vaše rozhodnutí nás donutí hlasovat proti všem. A je také důležité, aby se všichni členové byli vědomi finančních dopadů toho hlasování. Můžete Eh, potvrdit, že jmenováním těchto čtyřech komisařů dostanou jak se do pozbytek života ty výhody z toho, že byli komisaři, i když budou sloužit pouhé tři měsíce? Ne? Die Also die letzte Frage kann ich nicht beantworten. Na poslední otázku nemohu odpovědět. Zda dostanou tedy po zbytek života, to nevím. Bylo by to hezké, tady, kdyby to tak bylo pro ně, ale mohu si to zjistit. Nevím, proč jste tak nervózní, ještě jste nedostal odpověď a už, už tady uh, křičíte, to je zvláštní. Takže Mm, konference předsedů konstatovala, že toto hlasování proběhne unblock. Já jsem to včera nechal odhlasovat na konferenci předsedů frakcí, byla tam jasná většina pro hlasování unblock. Nyní paní Harms dala návrh hlasovat jednotlivě. Měli jsme jednu přihlášku do diskuse, k tomu to byl kolega Fox. Může někdo, je někdo proti? Pan Sayer. Vážení kolegové, my eh, před sebou máme brzy další eh, hlasování o celém kolegiu, novém kolegiu s komisařů. Budeme také hlasovat unblock. Rozhodnutí konference předsedů eh, mm, pouze rozhodlo, že máme čtyři komisaře a budeme hlasovat společně. To znamená, budete i tam požadovat oddělené hlasování, nebo jak se na to díváte? Nejsem si jist, zda um, můžeme přepisovat předcházející rozhodnutí prostě proto, že některý kolega si změní názor. Přitom byla příležitost ve výboru Ekon hlasovat proti. Vy jste prohráli, eh, pokud chcete prohrát i tady, tak to je vaše věc, ale my tohleto jednotlivé hlasování podporovat nebudeme. Dobře, tak eh, dámy a pánové, Eh, ještě paní Cimr se chce vyslovit, prosím. Ale prosím, je to k eh, jednacímu řádu? Tak zapněte si mikrofon. Eh, já bych se chtěla zeptat na jednací řád. Chtěla bych vědět, jestli v případě toho no-, nominování komisaře je nutné hlasovat an blok, protože tady nejde o jmenování celé komise v případě dodatečného nominování eh, komisaře eh, je otázka, jestli tedy je nutné hlasovat unblock, na což jsme se ptali už včera na frakci. Eh, paní Cimr, hlasování unblock v žádném případě není nutné. Nutné je hlasování unblock v případě celé komise Eh, až bude jmenovat. U toho dodatečného jmenování nemáme žádné eh, pravidla. To je právě ten důvod, proč včera při přípravě tohoto zasedání na konferenci předsedů, kde jste byla, předsedou, kde jste byla přítomna, toto nadnesl. A tam jsem eh, zjistil, nebo respektive dotázal jsem se, protože jsem o tom nechtěl rozhodnout sám, Zjistil jsem, eh, jak eh, to vidí konference předsedů. A konference předsedů se vyslovila velkou většinou, protože se má hlasovat eh, unblock. A teď paní Harms požaduje úpravu tohoto rozhodnutí konference předsedů a chce hlasovat jednotlivě. Já si myslím, že je to férový návrh, takže budeme hlasovat. Kdo hlasuje pro návrh paní Harms? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Necháme to ověřit. Elektronicky. Ale abgestimmt. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Dostáváme se tedy ke jmenovitému hlasování o všech čtyřech komisařích Unblock. Prosím. Herr Präsident, nach Artikel 8. Pane předsedo, na základě článku 38 parlament má zvážit eh, a přeskoumat finanční následky návrhu. A tady eh, vznesla otázka, jaké finanční následky bude mít toto jmenování eh, čtyř komisařů na tři měsíce. Parlament o tom musí nejprve být informován. Myslím si, že na tom závisí, jak budeme hlasovat. Děkujeme. Tito komisáři budou jmenováni na konec na zbytek funkčního období. Příští komise nastupuje 1. října. To znamená, že ti pánové a dámy, eh, kteří, o kterých budeme hlasovat, nastoupí do svého mandátu s okamžitou platností a ten končí tedy 30. října. No, já jsem ještě nedomluvil. Možná byste mě mohli nechat domluvit. Děkuji, je to od vás hezké. A všechny eh, další eh, nároky, jako je penze a další eh, tak to je určitě panu Lukemu dobře známo, že to se řídí e, řádem e, Evropské komise. Ten je vám k dispozici, všichni členové komisi, komise a kandidáti e, odevzdali prohlášení o finančních zájmech, ze kterých potom tedy vyplývá penze od Evropské instituce. To je všechno k dispozici na intranetu Evropského parlamentu. Takže teď budeme hlasovat. Pokud to nevíte, pane Luke, tak mě to tak mě to překvapuje, protože jinak budíte dojem, že jste perfektně informován. Takže teď se dostáváme k hlasování o čtyřech kandidátech na komisaře. Zahajuji jmenovité hlasování. Hlasovali všichni kolegové a kolegyně. Ano, v tom případě končím hlasování. Mit Ja haben gestimmt 421, mit Nein 170. Takže 421 pro, 170 proti 32 zdržení, takže tímto jsou čtyři eh, noví komisaři jmenováni. Ne, Kde Geběl. Zvolení, opravuje se předseda. Takže, dámy a pánové, na pořadu jednání nyní máme eh, prohlášení komise o nezaměstnanosti mladých, takže dávám slovo panu komisaři Andorovi.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 Good morning, colleagues. Dobré ráno, vážení kolegové. Mohu pozvádat ty, kteří chtějí pokračovat v rozpravě, abychom začali a kdo chce odejít ze sálu, prosím, učiňte tak. Já zahájím tuto část dnešního programu několika sděleními, takže mohla bych vás poprosit Prosím, vážení kolegové, mohli byste opustit síň v tichosti? Děkuji. I'll begin with announcements, colleague. Začnu několika sděleními, vážení kolegové. Příslušné španělské úřady mě informovali o zvolení pana Javiera Kousa Permuje, který nahradí pana Vili Majera. Počínaje dnem 15.7.2014. Prosím, mohli byste se stišit. Kolegové, chtěla bych pouze říci, že eh, v první části dnešního zasedání jste měli velice zkušeného předsedu, ale teď vám předseda poměrně neskušená osoba a já bych vás chtěla požádat o schovývavost s mou neskušeností. Nicméně já umím být přísná, takže já ještě jednou naposledy žádám o vaši pozornost. Vidím, že někteří kolegové stále ještě mluví. Budu pokračovat. Podle článku 7 odstavce 1 aktu o volbách členů Evropského parlamentu eh, přímým všeobecným volebním právem a článku 4 odstavců 1 a 4 parlament bere na vědomí zvolení pana Javiera Kousa Permuje od 15. července 2014. Vítám našeho nového kolegu a upozorňuji, že podle článku 3 odstavce 2, dokud nebudou ověřeny jeho pověřovací listiny a vydán případný e, výrok o nějakém sporu, může zaujmout své funkce v parlamentu a jeho orgánech a těšit se všem právům, které k tomu patří. V případě, že učiní prohlášení, že nezastává žádnou funkci neslučitelnou s funkcí poslance Evropského parlamentu. Chtěla bych také oznámit, eh, že jsem získala zprávu od skupiny EPP ohledně pozměněných členů členství ve výborech. To bude zveřejněno v zápisu z této schůze. Pokud nebude vznesena námitka proti schválení tohoto zápisu, budou tyto pozměnění považovány za schválené. To byly eh, dnešní sdělení a můžeme začít s rozpravou a prosím ještě jedno